the first point the Okay, perfect. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně a kolegové, máme 9, hodin 3 minuty. První bod pořadu jednání, přijetí pořadu jednání. Nemám eh, žádné návrhy na změnu, takže tímto můžeme považovat pořad jednání za takto schválený. Dále máme bod 2 sdělení předsedy. Tato schůze tedy také je e, živě přenášena na internetu, webstreamována. Takže vás prosím, abyste hovořili pomalu, aby tlumoč, kvůli tlumočníkům, abyste také byli dobře slyšet a samozřejmě vítám všechny posluchače mezi Lisabonem a Palermem a odevšud, kteří nás sledují. Dále bych vás, vám chtěl připomenout, že se bude konat sli- slyšení k hospodářským záležitostem zemí Perského zálivu ve středu 18. října od 15 do 18.30 hodin a povede ho paní Saifi. Místo předsedkyně zpravodaj, která je zpravodajkou ohledně státu zálivu. Dále se dostávám tímto k bodu 3. Současný stav probíhajících tří straných jednání. Za prvé je zde nová metoda výpočtu s naším zapravodajem Čiko od 3. Eh, října. A já hned tedy dávám tímto slovo panu Čikovi jakožto zpravodaj. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. A dobrý den, kolegové a kolegyně. Rád bych stručně poinformoval o návrhu komise z listopadu 2016, který mění eh, článek 27 základního nařízení, kde se odlišuje mezi zeměmi, jejichž, které mají tržní ekonomiku a zeměmi, jejichž ekonomika není považována za tržní. Eh, ne, nejasnost eh, protokolu přistoupení Číny k VTO nechává eh, otevřenou a umožňovala určitou možnost restriktivního výkladu. Takže článek 2.7 nařízení e, vypadá to tedy tak, že neodpovídá principům a nařízením Světové obchodní organizace. Nový návrh mm, vlastně řeší tady toto oddělení a ponechává stranou ten rozdíl mezi zeměmi Světové obchodní organizace a nečlenskými státy, tak aby bylo možné aplikovat novou metodologii. Nový článek 2.7 návrhu tedy umožňuje nepoužít standardní metodiku, ale umožňuje použít jinou alternativní metodologii, zejména pokud existují za určitá té problémy nebo určitá, mm, určité tržní rozdíly v třetích zemích. A byl bych rád, kdybychom si trošičku připomněli hodnocení e, situace našeho výboru. Na začátku kolegové se nemohli shodnout, kladli si otázky e, ohledně situace. Na začátku zde bylo určité roztříštění názorové mezi frakcemi a všichni nebyli připraveni přijmout základní prvky tohoto, na, tohoto tohoto návrhu. A potom si myslím, že jsme odvedli velmi dobrý kus práce díky návrhu, který jsme předložili, díky příspěvku jednotlivých kolegů, také díky návrhům na mediaci, posílení se nám podařilo dosáhnout určité rovnováhy a dosáhli jsme celkem širokého konsensu, tak aby tento návrh byl poměrně velkou většinou odsouhlasen tak aby také tento text byl více vyjasněn. Komise, rada, výbor INTA a kolegové v podstatě měli na paměti hlavně jednu prioritu. Chtěli, aby bylo dosaženo nástroje, který bude efektivnější a který bude umožňovat lépe chránit evropský průmysl před nekalou konkurencí. Práce, kterou odvedl Evropský parlament a připomínám to, to, ty podmínky, všechno to, co jsme navrhovali, bylo schváleno radou, vyhovovalo jim to. Takže za této situace jsme prodloužili nebo rozšířili seznam kritérií, eh, která jsou určující pro rozhodnutí, zda je nebo není nekalá konkurence. Je tam právo na úpadek, bankovní práva, potom také eh, mzdové podmínky a zde otevřu závorku. Poprvé jsme tam zapracovali sociální aspekt mezi tato kritéria. A domnívám se tedy, že se nám podařilo tu zprávu Komise o třetích zemích eh, vybavit silnou strukturou, protože to je vlastně ten základní prvek, ten podstavec celého toho lešení. A je potřeba, aby tam byly veškeré důkazy, které průmysl potřebuje. Nezapomínejme, že zpráva Komise respektive ten původní text komise, tak jak byl předložen, obsahoval určité diskreční právo. To znamená, že náš, že tedy nebyl povinný pouze na dobrovolné bázi a my díky našemu působení se tyto věci staly povinnými a nyní je to tedy konkrétní skutečnost, kterou je potřeba uplatňovat. A nevytváří se tím žádná dodatečná zátěž, která by měla eh, dopadat tedy na bedra našeho průmyslu, zejména pokud jde o důkazní břemeno. Proč? Protože díky speci- konkrétním bodům odůvodnění jsme eh, dokázali stanovit, eh, aby, že to důkazní břemeno, že nedochází k nekalé konkurenci, nespočívá na bedrech našeho průmyslu. Zavedli jsme mechanismy spolupráce mezi podniky, a to je uvedeno v textu a v prohlášení komise v příloze k textu, parlament a rada mají možnost vyjádřit eh, své stanovisko. Mají tedy eh, možnost uvést eh, situace, ke které, ve které nedošlo k přesnému dokazování. Parlament a rada tedy eh, jim bylo svěřeno toto právo, které mohou tedy určitým způsobem intervenovat, zapojit se a dokonce <clears throat> mohou zvážit efektivnost eh, uplatňované metody. Je tedy nutné, aby v tom základním textu, abychom tam nalezli tady tuto strukturu eh, organizační a toto hodnocení, o kterém jsem mluvil. které tedy musí být samozřejmě efektivní a hm, týká se eh, celého textu, hm, všech eh, článků. A, a poprvé Mohu říci, a to je opravdu výjimečná věc, v obchodních legislativních aktech se nám podařilo zapracovat sociální a environmentální aspekty, které sami o sobě mají, nemají politickou hodnotu, ale které jsou velmi efektivní pro mm, hodnocení té standardní referenční hodnoty. Takže toto si myslím, že je opravdu velmi důležitá věc. A potom se nám také podařilo najít určitý eh, vzorec eh, o stanovení důkazního břemena. A toto další třístrané jednání bylo velmi důležité, pane předsedo, protože nám umožnilo překonat eh, určité překážky a umožnilo nám Eh, umožnilo to, že jsme spokojnější s výsledkem. Takže výsledkem je větší jasnost, větší spolehlivost textu, toho konečného textu, podpora evropského eh, průmyslu, který právě bude využívat tady těchto antidumpingových nástrojů, protože na začátku průmyslové podniky eh, neměly příliš velkou důvěru v text komise. Díky těmto zapracovaným mechanismům bude možné od roku 2018 sledovat a kontrolovat uplatňování těchto antidumpingových mechanismů. Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří se účastnili této práce za konstruktivního ducha. Zejména bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, za roli, kterou jste hrál, za za práci, kterou jste odvedl a to nám právě umožnilo dosáhnout tohoto skvělého výsledku. Und den Dank gebe ich natürlich gerne auch nochmal zurück an Sie. Tak eh, já se k vám eh, ještě tedy vrátím. Eh, je zřejmé, že jste se toto záležitostí zabývali velice, velice důkladně a máme tedy naději dobré výsledky. Já myslím, že <clears throat> parlament může být eh, hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Hlasovat o tom budeme zítra a texty jsou k dispozici na webových stránkách. Budeme hlasovat o tomto textu a, hm, jak eh, řekl pan zpravodaj, máme zde ještě doplňky od komise, dopis od komise a eh, to je všechno. E, pak tady máme ještě druhý trialog, který e, není uzavřen, a sice o modernizaci nástrojů, ochran, ochranných nástrojů v obchodě, ale tento trialog zatím nebyl zcela, zcela naplněn. My se pokusíme 18. října Eh, projednat eh, tedy eh, další kolo s estonským předsednictvím. A mm, to by se mělo snad dotáhnout do konce roku. Takže to je všechno k tomuto bodu a dostáváme se k bodu číslo čtyři. Evropská unie přišla s iniciativou Celosvětové aliance pro obchod s vyloučením mučení. Vzniklo vše oficiálně 18. září 2017 v New Yorku a souvisí to s tím, co jsme eh, schválili v loňském roce. Já dám slovo naší zpravodajce Maritě Šáké. Děkuji je velmi eh, uspokojivé, jak eh, se eh, naše úsilí boje proti mučení přetavilo v iniciativu, která se projednala na úrovni valného shromáždění OSN. Na tom generálním, na tom valném shromáždění promluvili na základě pozvání paní Malmströmové také eh, oběti eh, mučení a eh, z většiny z 59 signatářských zemí se zúčastnili vysocí diplomaté a ministři. Bylo to skutečně událost, která mm, silně ukázala Eh, že zvyšujeme laťku a <clears throat> že tedy eh, obchodem je obchodem je možné bojovat proti mučení. Eh, byly tady zazněly tam příklady a svědectví lidí. Jeden muž hovořil o svém otci, který byl umučen ještě předtím, než on sám stačil narodit a potom jedna žena ve velmi mladém věku umučená v Iránu. Čili ukazuje se, eh, že eh, Evropský parlament má zde své slovo a cílem momentálně je to, aby také Evropský parlament eh, rozšířil řady signatářů, tedy tím, že bude propagovat tuto iniciativu a mohlo by to nakonec vyústit v nějakou konvenci nebo něco podobného. Takže pokud byste byli měli o to zájem, tak mohu tomu říci více, ale podstatné je, že Evropská unie se postavila do čela a naše obchodní zákony se snaží tedy přenášet na vícestranné platformy. Děkuji. Nyní eh, Helga Hademan se se... Sebaj. Eh, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, paní Šáke, my souhlasíme s tím, že spuštění té eh, globální aliance eh, bylo skutečně přelomovým událostí a že vůči roli tady se hrála Evropská unie. Je velice dobře, že těch 58 států se při pojilo k této globální alianci, bylo zde také několik nevládních organizací. Jestliže víme, že tedy eh, nemorální obchod vede skutečně ke ztrátě lidských životů eh, a k mučení, eh, tak toto zaznělo silným hlasem. Prohovořila tam paní komisařka Malströmová a další činitelé Eh, kteří zdůraznili to, eh, že je třeba se postavit společně eh, proti těmto jevům. My bychom vám chtěli poděkovat za tuto iniciativu a doufáme, že se budeme moci spolehnout na následující, na následnou podporu a také to, že budeme společně se snažit dosáhnout toho, aby i další země přijímaly podobnou legislativu. Země, které se zúčastnily, eh, se již individuálně snažili ve své legislativě zakázat eh, vývoz zboží, které by mohlo být eh, zneužíváno k mučení. A nyní se zkoumá, jak by mohly stávající externí programy být zapojeny do tohoto úsilí, tak aby zeměm které se k tomuto přihlásí, eh, aby se těmto zemím dostávalo určité podpory. A v tom je ta aliance naprosto neocenitelná a zásadní. Naším cílem velice konkrétně v této chvíli je napomáhat poskytování technické pomoci, eh, výměně osvědčených postupů mezi českými zeměmi a proto usilujeme o to, abychom zorganizovali workshop s příslušnými experty, eh, s členskými zeměmi aliance eh, někdy eh, v první polovině roku 18, ale uvažujeme o poskytování zacílené pomoci. Vaše politická podpora je neocenitelná, je naprosto zásadní a těšíme se na další kroky a děkujeme za to, co jste vykonali. Ano, děkujeme. Skutečně budeme se tím dále zabývat a snad se nám podaří tady působit i dále, jak navrhla, navrhla Maritě Šáke, aby se z toho vyvinula iniciativa OSN. A jsem velice rád, že se objevila tedy otázka, eh, která staví Evropskou unii do čela. Jsou takcí, kteří permanentně kritizují obchodní politiku Evropské unie, ale je třeba brát v úvahu to, že na základě naší legislativy, včetně eh, také iniciativ Evropského parlamentu, se rozběhly tyto iniciativy na obchod založený na hodnotách, čili skutečně nejde jenom o čistou obchodní politiku, ale obchodní politikou se dosáhnout pokroku pro lidi. Děkuji eh, paní zpravodajce a paní Hádeman. Nyní, nyní se dostáváme k bodu číslo 5. Eh, debata nebude na to téma číslo 4. Čili bod číslo 5. 13. září komise ve proslovu eh, pana Junkra ke stavu Unie definovala obchodní politiku jako čelnou prioritu a předložila řadu iniciativ, o kterých eh, budeme také jednat na mnohých eh, fórech. De facto eh, jde o eh, iniciativu starší, nebo dokument starší o tom, jak skrotit globalizaci a nyní máme konkrétnější konkrétnější podobu těchto návrhů. Na jedné straně máme globalizaci, která přináší výzvy a to pozitivní i negativní. To jsme uvítali, že tady něco takového je. No a nyní samozřejmě s napětím očekáváme, jak se bude eh, tento obecný postup dále konkretizovat. A já jsem velice rád, že Josef Korte Eh, příslušný ředitel řekl, je tady. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji za možnost dnes eh, krátce vystoupit ve vašem výboru a informovat vás eh, o obchodním balíčku, jak o tom hovořil předseda Juncker ve projevu o stavu Unie před měsícem. Správně řekl, že obchod je velice důležitou součástí naší politiky. Bylo to mm, také důležité téma, nosné téma jeho projevu a ten stejný den předložil balíček konkrétních návrhů. Je to celkem osm návrhů a já vás těmito návrhy eh, za okamžik provedu. Jak už jste řekl, pane Lange, eh, tyto návrhy jsou posledním eh, pohledem Evropské komise na obchod a je to také reakce na to, co se děje ve světě kolem nás. Svět kolem nás rychle mění, přicházejí nové výzvy a problémy a my tedy za Evropskou unii tímto způsobem reagujeme. Obchodní politika se v posledních letech stala velice kontroverzním tématem, jak víte, a také velice správně, jak jste řekl sám vy, pane předsedo abychom navázali na ten materiál k zamyšlení, který vydala Komise ke globalizaci obecně v květnu. Není pochyb o tom, že to je tedy velice eh, důležitý balíček, celý ten projev byl velice důležitý. Teď je důležité, aby to prošlo eh, celým systémem, včetně Evropského parlamentu. Ale dnes eh, bych se podíval na ty na tu základní filozofii těch osmi opatření, které 13. května předložil předseda komise, včetně spadají sem čtyři směrnice, o kterých se bude vyjednávat. Je tam mandát k Austrálii, Novému Zélandu a k soudu pro řešení investičních sporů. Pak eh, se jedná o návrh na nařízení pro rámec prověřování eh, investic. Eh, dále je součástí balíčku zpráva o pokroku, pokud jde o Obchod pro všechny, což je iniciativa stará dva roky, předložila ji komisařka Malmstromová a přislíbila přeskum v letošním roce. A tady chci říci, že tento materiál zůstává klíčovým politickým dokumentem celé Evropské komise a našeho generálního ředitelství. Co je velice důležité, to je nový návrh na vytvoření odborné skupiny, která by pomáhala komisi při vyjednávání v oblasti obchodní politiky. A poslední věc je takové zastřešující sdělení, které eh, nese název eh, Vyvážený a progresivní přístup k obchodní politice s plným využitím potenciálu globalizace. To je skutečně zastřešující politický dokument, který v propojuje těch předchozích sedm opatření. Takže všichni máme teď před sebou, včetně vás, hodně práce, hodně nových návrhů, ale nesmíme zapomínat na to, že eh, máme už jiné rozpracované materiály. Například probíhá eh, jednání s Mercosurem a s Mexikem o dohodě o volném obchodu. Plánují se eh, tyto dohody uzavřít už eh, koncem letošního roku. Zvažuje se reforma s, eh, dohody se Singapurem, Větnamem a Japonskem, takže ten program je skutečně ambiciozní. Eh, nyní bych se rád společně s vámi podíval na ty základní politické principy, na nichž je tento balíček postaven. Komise si uvědomuje, že obchod není cílem sám o sobě, to je samozřejmé. Eh, obchod vnímáme jako hybnou sílu pro prosperující a konkurenceschopnou Evropu. Podle našich výpočtů více než 30 milionů pracovních míst eh, v Evropě podporuje právě vývoz do zbytku světa. Takže globálně integrovaná ekonomika mm, bude i nadále prospěšná pro evropské firmy, pracovníky i spotřebitele, ale a tady eh, se objevují nové myšlenky v našem balíčku. Globální obchod musí být utvářen proaktivně, aby byl férový, spravedlivý, chránil naše hodnoty a opíral se o systém založený na pravidlech. Sám předseda komise často používá hm, sousloví Evropa, která chrání, ale která není naivní. Jsme pro obchod, eh, jsme otevření, ale nejsme naivní. Aby toto vše bylo možné, tak musíme podporovat eh, otevřený obchodní systém založený na, pra, na pravidlech, eh, opírající se především o VTO, eh, s tím, že bojujeme proti protekcionismu. Je potřeba, abychom se jako EU chopili vedení a přesně toho to prokázala v Marrakeši komisařka Malstramová při přípravě 18. ministerské konference v Buenos Aires. Já si myslím, že prezident eh, eh, Trump, pan předseda se opravuje několik prezident Bush, eh, pan prezident Trump jednou zmínil Brexit, jednou velice mm, okrajově, tak mezi řádky, ale myslím si, že to je základem všeho, co, co děláme. A veškeré ty návrhy Nakonec tedy směřuji k tomu materiálu komisařky Manstremové obchod eh, pro všechny, Trade for All. Snažíme se ovšem zohlednit poslední vývoj a nové výzvy, ale základní principy naší obchodní strategie zůstávají platné. Chceme být eh, otevřenou obchodující ekonomikou, která dodržuje obchodní pravidla, standardy, včetně standardů environmentálních a sociálních a přitom propaguje evropské hodnoty. Tato zpráva eh, se také mm, ta zpráva ze 13. září tedy, eh, se také ohlíží naspět eh, k tomu, co se podařilo, co se nezdařilo a vydává politické pokyny, ale dívá se také do budoucna. A v tom pohledu do budoucna a tady bych chtěl poukázat na jinou zprávu, kterou komise v listopadu publikuje. Jde o zprávu, která se věnuje provádění veškerých smluv o volném obchodu, které byly do dnešního dne uzavřeny. Tato zpráva tedy prochází všechny mechanismy, které používá komise ke schvalování a, jak říkám, v listopadu budeme mít zprávu k dispozici a posuzujeme tam každou jednotlivou zprávu o volném obchodu na základě stanovených kritérií. Uvidíte, že mm, se snažíme být ambiciozní při vyjednávání nových smluv, ale chceme zajistit, aby dobře fungovaly i ty smlouvy stávající. A tam, kde dobře nefungují, je potřeba s tím něco udělat. tato zpráva se teď plánuje eh, vydávat každý rok a myslím, že bude představovat velice dobrý moment pro parlamenty, další instituce a zainteresované subjekty, aby eh, se začaly eh, reálnou implementací těchto smluv zaobírat. Na závěr bych chtěl zmínit dvě záležitosti, které jsou rovněž velice důležité. Jednak samotná struktura obchodních smluv, to je jedna věc, a, a druhou záležitostí, které se chci zmínit, je transparentnost. Uh, to vše se v našem eh, balíčku objevuje. My už jsme ve vašem výboru před několika měsíci diskutovali o tom, jaké důsledky bychom měli vyvodit eh, z rozsudku Soudního dvora z května o dohodě mezi EU a Singapurem. Asi si vzpomenete, že stanovisko soudu eh, říká, že vlastně vše, co je obsaženo v této eh, smlouvě se Singapurem, eh, spadá do výhradní kompetence Evropské unie. V podstatě jsou tam jenom dvě výjimky, portfolio investice a vyřešení sporů mezi zahraničními investory a státy. Komise se tedy pokusila dát vám i členským státům dostatek času k zamyšlení, jak nejlépe na tento rozsudek reagovat a jak ho maximálně využít pro to, abychom se vyhnuli podobným věcem, ke kterým došlo v minulosti, včetně obtížné ratifikace CETA, jak z toho vyvodit důsledky, jaké důsledky a jak je třeba se zároveň uvědomit, že to je více než politická záležitost. Ministři a parlamenty samozřejmě budou mít nadále veliký zájem o to, jak s celou věcí naložíme. Takže eh, pokud je o to, co jsme udělali my, my jsme předložili členským státům naše náhledy na věc eh, a pokud jde zejména o tu strukturu těchto smluv do budoucna a jak tam naložit s tím prvkem ochrany investic. Tady musím říci, že celý proces ještě není u konce, probíhá a tím se také vysvětluje to, proč, když se podíváte na mandáty, které se teď předkládají eh, u smluv s Austrálií a Novým Zélandem, proč tam není ta část o ochraně investic. Neznamená to ovšem, to chci říct zcela jasně, že tyto části se tam později neobjeví. My v tuto chvíli spíše testujeme eh, situaci a členské státy, abychom viděli, nakolik mají zájem ošetřit otázku ochrany investic v těchto smlouvách eh, a investiční portfolia se zeměmi, jako je Nový Zéland a Austrálie. A pokud eh, mm, získáme dojem, že by to bylo vhodné, tak tam tyto záležitosti do budoucna zařadíme. Pro nás je tedy velice důležité zjistit, eh, zda členské státy chtějí tyto eh, politické oblasti ve smlouvách ošetřit či nikoliv. Je to důležité proto, že tyto části budoucích smluv o obchodních vztazích budou takzvané smlouvy smíšené, kde budeme uzavírat dvě smlouvy. Jedna bude k výhradním kompetencím EU, to bude ta klasická smlouva o volném obchodu, klasická, ale přesto velice ambiciozní, protože, jak říkám, to bude uh, smlouva eh, ošetřující výhradní kompetence EU. A pak se bude uzavírat i druhá smlouva, která bude smlouvou smíšenou, kde bude i ochrana Eh, investic a investiční portfolio. Samozřejmě, že nás velice zajímá názor Evropského parlamentu na tyto záležitosti a sami ještě uvažujeme o tom, jak postupovat do budoucna. Každopádně chceme rychle teď eh, pokročit se smlouvami o Austrálii a eh, k Novému Zélandu. Proto vám také předkládáme ke schválení ty mandáty. A co je v pozadí celé věci z politického hlediska, a proto také postupujeme jako komise velice opatrně, je role národních parlamentů. Komise nechce, aby eh, ji kdokoliv vnímal tak, že odnímá pravomoci národním parlamentům. Zároveň už máme své povinnosti a jednou z nich je prokázat eh, že ratifikace národními parlamenty nemůže být eh, pod tím posledním lakmusovým papírkem demokracie. Rozhodování v EU je zajištěno podle základní smlouvy, tedy předně vámi, Evropským parlamentem, ale také tím, eh, že ministři, kteří eh, v Bruselu hlasují, by měli mít pověření svých národních parlamentů a plné oprávnění hlasovat. Takže diskuze se bohužel trošku jaksi odsunula po TTIPu a CETě. E jiným směrem a je potřeba si uvědomit, že ratifikace parlamentem má své místo, ale je potřeba, aby členské státy vždy se svými národními parlamenty záležitost dopředu probrali. A tady eh, vstupuje do hry transparentnost, která je velice důležitá v celém balíčku. Publikace návrhu mandátu, to znamená mandátu pro vícestranný investiční soud, eh, mandátu pro Austrálii a Nový Zéland, eh, všechny tyto návrhy byly eh, zveřejněny, jsou k dispozici jak vám, tak národním parlamentům. Ne všechny členské státy to přivítali, ale komise nabyla názoru, že to je opravdu nutný postup jednak proto, abychom prokázali, že nic neskrýváme, jsme plně transparentní a za druhé, protože řada z těch mandátů e, stejně unikla. A za třetí, a to je velice důležité, chceme pomoci členským státům, aby se e, co nejdříve zapojili do celého vyjednávání se svými parlamenty, protože ještě předtím, než se nám věc do komise vrátí. Takže mm, tímto způsobem zpracujeme s členskými státy a doufáme, že ti, kteří mm, možná předtím, mm, jak se plně vše eh, nediskutovali, teď budou mít možnost eh, zavčasu vše probrat eh, s vnitrostátními parlamenty. Takže to je důležitá věc a ještě k transparentnosti bych uvedl, že Náš balíček také stanoví, eh, že vznikne nová expertní skupina s občanskou společností a nevládními organizacemi. Bude to skupina, která bude radit komisi při vyjednávání v obchodních otázkách a také při implementaci dohod o volném obchodu. Tato skupina eh, se bude muset stanovit eh, fungování v souladu s nařízením o lepším reglementaci zapojené eh, organizace nebo organizace, které mají zájem o spolupráci, eh, nás musí informovat o tomto zájmu do 31. října. Pak proběhne vnitřní posouzení, výběr nejlepších možných kandidátů v komisi a doufáme, že nová skupina začne fungovat již na začátku roku 2018. Tato skupina nijak nebude nahrazovat eh, dialog s občanskou společností, který funguje již nyní. Naposledy se eh, sešli zástupci minulý týden. Toto bude skupina jaksi navíc. Takže děkuji, omlouvám se, že jsem mluvil takto eh, obšírně, ale považoval jsem za důležité probrat s vámi důležité politické prvky tohoto balíčku a jsem připraven na vaše dotazy. Tak Just. So, um... Děkuji, Juste. Kdo má, prosím, nějakou otázku nebo komentář? Prakticky všichni. Marty will notice minor, I think, MIU mhm. as well. Ano, pracujeme na seznamu řečníků. and la Marie. No. no, no, no okay. okay, so then I will close. Takže máme kompletní seznam řečníků. a e, řekněme maximálně tři minuty pro každého. Ima. Muchas gracias. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Korte, za skutečně vynikající schrnutí všeho, co teď obsahuje obchodní politika Evropské komise. Já bych vám chtěla poděkovat za dvě záležitosti. Jednak protože globalizace e, je dnes přední prioritou, na kterou musíme reagovat v naší obchodní politice, proto abychom docílili cílů, které jsme si stanovili a abychom využili globalizace. Zdá se mi, že to je velice důležité, že to ve své politice uznáváte. A za druhé je důležité si uvědomit, že ruku v ruce s tím probíhá posouzení. My jsme o to žádali v našem výboru, i já osobně jsem o to žádala, aby proběhlo globální posouzení fungování dohod eh, o volném obchodu a aby k tomu docházelo každý rok. Takže skutečně netrpělivě čekáme na tu slíbenou zprávu. Jsou tady ještě dvě záležitosti, na které bych chtěla poukázat. Pokud jde o globalizaci, jak docílit, aby byla inkluzivnější a aby dbala na udržitelný rozvoj. Je pravda, že už eh, na tom pracujete, vy jste o tom tedy hovořil, o těch posledních opatřeních, ale zdá se, že tam není zapojena možnost eh, diskutovat eh, Eh, o sankční mechanismu. Já chápu, že to je komplikovaná záležitost, ale myslím si, že eh, nechceme skončit eh, u systému arbitráží při řešení sporu. Naši občané příliš nechápou tu ten současný nedostatek politické vůle v této oblasti. Takže si myslím, že je velice důležité, aby byla otevřená diskuze, abychom našli ten nejlepší možný mechanismus, který by byl založený na sankcích druhá věc, eh, mně se zdá velice důležité, že vznikne ta expertní skupina, ale chci zdůraznit zásadní roli Evropského parlamentu v celé této záležitosti, protože je velice důležité, aby hlas, který my tady představujeme, tedy hlas zastupující evropské občany, byl mm, dobře slyšet eh, a abychom jaksi byli vyslyšeni Evropskou komisí a já se chci tedy zeptat, zda tato odborná skupina bude zahrnovat také odborníky na genderovou problematiku, protože Není možné hovořit o inkluzivní globalizaci, když nebereme v potaz otázku genderové rovnosti v obchodní politice. Takže myslím, že je potřeba, aby v té skupině, pokud ta skupina má být skutečně inkluzivní, byli také odborníci na genderovou problematiku. Za třetí, Všechna tato nová opatření jsou více než logická, ukazují tedy na náš postup do budoucna, ale jak to bude s těmi smlouvami, které již podepsány byly a kde nejsou eh, kapitoly o udržitelném rozvoji? Předpokládáte, že mm, budete řešit, jak byste zaktualizovali ty stávající smlouvy tak, aby tuto kapitolu o udržitelném rozvoji obsahovaly? Děkuji. Joachim Schuster. Joachim Schuster. Hm. Děkuji, ano, já bych se chtěl vyjádřit ke třem věcem, respektive položit k ním otázky. Obchodní politika nemůže se mm, řešit izolovaně. Je to, má to jiné vztahy a to také komise nebo Evropská unie v podstatě také realizuje. Máme různé dohody, které se týkají explicitně i jiných politik, oblastí politiky, hospodářské vztahy s Afrikou, například dohoda s Ukrajinou. Obchodní politika je jeden nástroj, ale není jediný pro dosažení cílů. Takže je potřeba a takže bych měl otázku, jak se to bude dále rozvíjet. Bude to skutečně konzistentní politika, která musí být strukturně strukturovaná. Eh, je potřeba řešit spolupráci v obchodní politiky, ve spolupráci s rozvojem v Africe, nebo jakou strukturu chce komise vytvořit, aby bylo zajištěno, že například i makroekonomická podpora bude zahrnuta platby Ukrajin, Ukrajině, že to bude skutečně kompatibilní s těmi obchodně politickými cíly. Tady si myslím, že je ještě určitý deficit, nebo bychom potřebovali více informací. Druhá věc týká investičních eh, jsou klauzulí. Já vlastně eh, si myslím, že tady ten Mezinárodní eh, investiční soud byl hodně diskutován. Nemě, nejsem proti ochraně investic, ale měl, měli bychom se eh, zaměřit na to, zda eh, nejsou chráněna jen ta zvláštní práva pro investory. Co plánuje komise vlastně, co se týká povinností pro investory? Jaké tam budou zapracovány, které splatí v v rámci Evropské unie. Samozřejmě investoři si nemohou dělat, co chtějí, ale musí mít určité povinnosti. Například investoři, kteří chtějí investovat v ekonomicky slabých zemích, aby, kde je větší tlak odboru například, nebo jsou katastrofální podmínky v oblasti životního prostředí. Jak se tedy komise staví k tomuto v souvislosti s povinnostmi eh, investorů? A poslední otázka se týká té expertní skupiny. Úplně jasně nechápu, jakou, jakou funkci, jaké kompetence by tato skupina měla mít ve srovnání s tím, co už existuje, například dialog s občanskou společností eh, ohledně role parlamentu. Jestli byste to mohl trošku blíže vysvětlit jak, jaké bude vlastně dodat doplňkové využití nebo funkce tady této odborné nebo expertní skupiny. Děkuji paní Lalond nyní. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Je samozřejmě zásadní, že abychom vedli tuto debatu, tyto úvahy o obchodní politice. Jednak pro, tak, aby to co nejlépe splňovalo vývoj struktury těchto výměn, ale také, aby to bylo v rovnováze s očekáváním eh, občanů. Já bych měla takovou úvahu a tři otázky. Zdá se mi, že ty poslední debaty o obchodních dohodách se Spojenými státy a s Kanadou zejména dokázaly, že evropští občané očekávají, aby dohody eh, byly co nejlep, nejvyváženější, aby tam byly zahrnuty normy v oblasti zdravotnictví a udržitelný rozvoj, aby tam měl důležitější místo. Myslíte si, že bychom mohli změnit naši, vyvinout naši obchodní politiku ještě více v tomto směru? Mám na mysli zejména Schubertovu komisi ve Francii, která naopak formuluje zajímavé myšlenky, nápady, například environmentální veto. Myslíte si také, že bychom mohli eh, se posunout směrem k chartě udržitelného rozvoje, která by měla stejný právní statut jako ostatní kapitoly o dohod o volném obchodu? A poslední otázka, jakou roli může hrát Evropský parlament, aby se lépe řídila globa a zvládala globalizace? Děkuji. Děkuji, David Martin. Um, Děkuji, pane předsedo. Mám dvě poznámky, možná tři. Eh, k Singapuru. Eh, samozřejmě máme tady eh, Austrálii a Nový Zéland, které mohou počkat na obnovu mandátu, ale v případě Singapuru eh, je to naléhavější. Měli bychom to mít někdy kolem eh, poloviny října nebo konce října. Eh, zvládáme to nebo ne, protože jinak tedy bychom museli v podstatě odložit toto rozhodnutí. Eh, je to nepravděpodobné, ale pokud se vrátíme k jednání se Spojenými státy o obchodní dohodě, tak eh, to by možná eh, nevím tedy, jak by to bylo s tím TTIP, možná, že to bylo jenom TTP a to by v podstatě mohlo být jednodušší, kdybychom tedy z toho vymuli ty investice. A Poslední věc. Já plně souhlasím se závěrem eh, vašeho příspěvku. Je roli národních parlamentů, aby spovídali eh, a eh, volali ministry k zodpovědnosti, samozřejmě. A například CETA a jiné dohody. Během vyjednávání ministři opravdu dostali ministři informace až ke konci, čili v podstatě Eh, ano, eh, to, to skutečně mm, bylo v pořádku, jestliže národní parlamenty se k tomu nakonec chtěli vyjádřit, ale v podstatě, kdyby ta transparentnost, a informovanost tady byla od začátku, dopadlo by to daleko lépe, než když k tomu dojde až na konci procesu. Ano, ano. A i dokonce na regionální úrovni já jsem hovořil eh, s představitelím Eh, s představiteli spolkových zemí, kteří říkají, že také mohli eh, hnedka na začátku eh, poskytnout mandát. Ano, já nechci hovořit o mandátu, já myslím, že tady bude pravděpodobně ještě zvláštní mandát, který se bude zabývat ochranou investic. Mě by zajímalo, pokud to skutečně tak bude, bude separátní mandát, Eh, tak jako kdyby to mělo nastat a jaký vliv bude mít ten dodatečný mandát na to původní, na rychlost původního eh, vyjednávání, aby eh, tedy de facto se to nezastavilo a nestala se z toho hlavního vyjednávání jakási, jakési rukojmí, kterým se bude vynucovat co si v oblasti investic. Čili já eh, nemám takový pocit, že tady bychom řešili eh, rychlost, ale mm, ano, eh, možná, že se to jeví jako prostě taková spravedlivá nebo správný postup, ale mm, v podstatě asi to neurychluje věci, neustaňuje, takže mm, co s tím tedy? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, překvapena celkem pozitivně touto zprávou. Nemohu říct, že byla úplně spokojená, ale musím říct, že je to správný krok. Evropská komise uznává, že existují i negativní aspekty globalizace, ale je velice důležité, abychom pochopili, že dochází k deformací obchodu, že jsou zde neférové praktiky, že nadnárodní Eh, organizace, tedy obchodní korporace, mohou systému zneužívat, a, <clears throat> že tedy společnost má právo na jistou zlobu a má právo tedy, aby eh, jí bylo odpověděno na její obavy. Takže je dobře, že je to tady uznáno. Ale nejsem zcela eh, spokojená, poněvadž komise Eh, dosud nedostatečně reflektovala svoji roli eh, a roli globalizace. Tady se hovoří pořád o tom, že firmy z toho mají zisk, eh, pracující z toho mají pracovní příležitosti a tak dále. Ano, samozřejmě jsou tady více strané investice a tady je třeba říci, že to je ve prospěch kapitálu, ve prospěch firm. Eh, komise sice zdůrazňuje eh, větší spotřebu, spotřeby, ale to znamená eh, zase větší objem dopravy, obchodu a větší zátěž pro životní prostředí. Takže myslím, že třeba v otázce pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a kvality života tak to prostě eh, ta globalizace nehraje dobrou roli. Nejde jenom prostě o to, aby zboží, byly, zboží bylo co nejlevnější a co nejdostupnější. To prostě musí narazit na jaké své dno. A já musím říct, že tedy to globalizaci trpí životní prostředí, eh, trpí Eh, také jednotlivci, protože mnoho aspektů životního prostředí si mm, zaslouží větší pozornost, než jaká jim skutečně eh, věnována. Mělo by tam být něco více o zaměstnancích, o eh, udržitelném rozvoji, o souladu činnosti s pařížskými dohodami a tak dále že já si myslím, že eh, firmy u těch je naprosto správné, že se soustředují na zisky, ale ne společnost. Ano, já myslím, že je tady určitá šance, že komise se poučila z minulých chyb a doufám, že se to promítne do dalších iniciativ. Vy jste eh, řekl, že v listopadu dostaneme zprávu o implementaci eh, FTA, tak jak to dosud funguje. Já bych tedy eh, navrhla, aby eh, v duchu eh, řeči předsedy Junckera o zveřejňování návrhu vyjednávacích mandátů, mohl, mohli byste navrhnout, nebo budete schopni navrhnout to, aby byly takto zveřejňovány všechny vyjednávací mandáty. Já eh, myslím, že nám se ty sliby velice líbí, pokud eh, se týče těch budoucích vyjednavacích mandátů. Dále k transparentnosti. Kolegové jména David Martin velice správně řekli, že eh, každý národní parlament má kontrolovat svou vládu a i ministry. Europoslanci a politické skupiny de facto by mohli povzbuzovat Eh, své kolegy eh, v domovských zemích, aby eh, skutečně do toho, aby se tomu skutečně věnovali. Já třeba jsem ze země, kde se parlament velice angažuje v této věci. Ta myšlenka, že by Evropský parlament dostával ty mandáty včas, Eh, myslíte si, že by tady byl možný další krok? A sice v tom, že by eh, Evropský parlament a možná národní parlamenty eh, se mohly také vyjadřovat, upravovat ten parlament, ten mandát, než se dostane do rady. Čili jde o to, abychom byli nějakým způsobem zapojeni do vyjednávání tohoto mandátu. Samozřejmě, že to musí být vše v souladu se smlouvami, ale já si myslím, že tady může být prostor. A poslední věc. E, ta implementační zpráva o obchodě pro všechny, to je, myslím, velice e, důležitý nástin evropských cílů. Tady například hovoříte o e, nařízení o konfliktních minerálech a je to příklad toho, jak firmy si mohou v obchodě počínat odpovědným způsobem. Můžete říci, Eh, proč komise se tak brání následování tohoto eh, příkladu v jiných oblastech, eh, také třeba v rozšiřování due diligence a podobně. Děkuji. Já už jsem uzavřel řečnický seznam, ale přesto tady vám umožním krát vystoupit. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano? Hm. Ne, já jsem měl dojem, pane předsedo, že je zde určitá metoda pro udělování slova. A co, ano, co se týká metody udělování slova, na začátku jsem se zeptal, kdo žádá o slovo. Kolegové se tedy přihlásili a potom jsem uzavřel ten seznam řečníku. Pokud někdo byl přehlednut, tak je mi to líto tak ještě tedy umožním dvěma řečníkům, aby se vyjádřili, ale prosím, eh, spolehmejme se na tuto metodu, která je obecně platná. Pane Ferrande, prosím. Rozhodli jsme se. Děkuji tedy, pane předsedo, a já se omlouvám, zda jsem dostatečně na vás nezamávala. Přejdu do italštiny. Děkuji za tyto informace, které jste nám dal. Také si myslím, že eh, sdělení komise nebo text komise obsahuje velmi zajímavé prvky, ale jsou tam některé body, které, se kterými nesouhlasím. Vítám tu novou iniciativu o eh, zveřejnění směrnice eh, kontrolu investic, ale jsem proti myšlence vytvoření mnohostrané, těch mnohostranných investic a ještě budu mít příležitost vrátit se k tomu podporovat nebo obhajovat eh, to, že, te, že dohody jsou dobré pro naše občany, to je špatné, protože jsou příklady evropských legislativních aktů, které byly změněny nebo dokonce zrušeny aby uspokojili určité velké hlavní partnery. A potom jsou také příklady, které dokazují, jak dohody měly negativní dopady na obyvatelstvo, zejména rozvojových zemí, ze kterými máme obchodní výměny. A které také by mohly být považovány za eh, šiřitele spravedlivého obchodu. Vítáme kapitolu o udržitelném rozvoji, ale měly by zde být také zapracovány sankce, které budou efektivní, protože pokud ne, tak to jsou pouze krásná slova na papíře a pokud tam nebude odkaz na sankce, tak to tak nebude efektivní. Co se týká zapojení občanské společnosti do obchodní politiky, jsem o tom přesvědčena, že je to dobré a zechtěla bych se zeptat komise, jak by to mohlo probíhat. Zda eh, by se zabránilo konsensu národních parlamentů a v jakém případě eh, občanská společnost a jakým způsobem bude zapojena. Co se týká myšlenky konzultací, je dobrá, bylo by potřeba, abychom konkrétně viděli, jak ty organizace, jak by se vlastně eh, zavedl ten systém pro schvalování rozhodnutí komise. Potom budoucí obchodní partneři Latinská Amerika a Austrálie. Já doufám, že komise vyslechne zájmy všech odvětví, všech oborů a nezapomene na to, že Evropa má zemědělství, které je potřeba chránit, partnery, které je potřeba chránit, takže toto by mělo být také zohledněno. Ano, pane předsedo, já uznávám, že jsem se nepřihlásil o slovo, protože vím, ale že jste velmi inteligentní, tak vám vás chci požádat o několik okamžiků. Účastnil jsem se slyšení s komisařem Hoganem o zemědělství. Něco mě trošku zděsilo, to je situace jednání s Mercosurem. Víte, že jsou zde problémy, jednak ohledně podvodu v oblasti masa, zejména v Brazílii, a potom velmi více než 70 tisíc tun masa, které by mohlo být exportováno do Evropy. To je hodně. Já bych chtěl znát vaše stanovisko. Vím, že jednání váznou a chtěl bych vědět, jak to pokračuje. Nehovoří se moc o Mercosuru, ale je to velice důležitá dohoda pro evropské zemědělství v této chvíli. Děkuji. Merci beaucoup. And now it's your turn. Děkuji a teď je řada na vás. Děkuji za všechny dotazy a postřehy a návrhy. Vše jsem si řádně poznamenal a předám svým nadřízeným. Některé vaše otázky se doplňují, pokusím se ale odpovědět každému. Myslím si, že je jasné, že mm, ty diskuze s vámi jsou průběžné, ať už jde o sankce či cíle v oblasti udržitelného rozvoje. My jsme předložili k tomu materiál, diskuze dále probíhá a nemá mm, smysl, abych dnes eh, zacházel do dalších podrobností. Ehm, pouze mohu potvrdit, že potřebujeme vést diskuzi nadále a celé generální ředitelství, včetně komisařky, eh, chtějí vést diskuzi s Evropským parlamentem. Počítáme s tím. Je tady ovšem jedna věc, eh, kterou chci říci, a to, že jsme omezeni v tom, čeho můžeme dosáhnout prostřednictvím obchodní politiky. Obchodní politika je velice ambiciozní. Naše ambiciozní politika, bych řekl, že je vůbec nejambicioznější, ale pochopitelně, že nemůže nahrazovat politiky jiné, politiku zahraniční či další, takže jsme eh, jaksi omezeni eh, v tom, čeho můžeme dosáhnout, čímž nechci říci, že nejsem ochoten o dalších věcech diskutovat a či se někam posunout, ale to jsem chtěl říct si úvodem. Pokud jde o centrovou rovnost, zejména ve vztahu k té odborné skupině, tak to si myslím, že je velice dobrý návrh. Každopádně ten referenční eh, rámec té nové odborné skupiny umožňuje, aby se zapojili skutečně mm, všichni, kdo mají zájem. My to nějakým způsobem zastropujeme, pokud jde o ten maximální počet eh, účastníků, bude jich 30 či 40 a pochopitelně, že pak budeme muset mezi kandidáty vybrat, což nebude snadné, ale pro tuto chvíli eh, bych reagoval na váš návrh velice pozitivně. Pokud jde o vztah mezi novou skupinou a stávajícími strukturami, které používáme pro zapojení různých zainteresovaných skupin, tak tady bych chtěla říct dvě, dvě věci. Jednak, že dialog s občanskou společností ten je otevřený a může přijít skutečně každý, není to žádný uzavřený seznam, jsme otevřeni všem, eh, kteří s námi chtějí vést dialog, což si myslím, že je velice cené. Účelem té eh, nové skupiny je, že bude strukturovanější, eh, zacílenější a komise tak bude také mít možnost eh, od nich získávat přímou ehm, radu či zpětnou vazbu, kterou nevždy dostáváme z toho dialogu. Další věc je, že máme také poradní skupinu k TTIP. Ta už se tady nyní neschází, ale nechceme, aby to vypadalo, že jsme se tohoto nástroje vzdali, protože se ukázal být užitečný a také ti účastníci sami byli velice potěšeni tou spoluprácí, vše bylo snadnější a myslím, že jsme si vybudovali mnohem eh, důvěryhodnější vztahy. Takže tady bych vás poprosila, abyste informovali o této možnosti a eh, zajistili, že se nám eh, dostane dostatek přihlášek. Teď bych přešel k té otázce ochrany investic. Tady zazněla celá řada věcí k naší politice v této oblasti, včetně vícestraného investičního soudu. To je pochopitelně dlouhodobý projekt, není to věc, kterou bychom mohli eh, završit ještě během mandátu této komise, to je zcela jisté. Ale je velice důležité, aby Evropská unie mm, setrvala mm, eh, ve vedení globálních diskuzí o řešení investičních sporů v globálním měřítku. Ta diskuze je velice obtížná a to je také důvod, proč členské státy a další často říkají, že země jako Austrálie a Nový Zéland jsou země, kde vlastně vůbec nepotřebujeme žádné zvláštní systémy pro řešení investičních sporů nebo investiční soudy či vícestranné investiční soudy, protože to jsou země, kde funguje právní stát a pokud je firma nespokojená, tak jistě najde dovolání u soudu. Ale protiargument je, eh, zda bychom měli nějak rozliš, rozlišovat mezi našimi partnery. Když vyjednáváme například s Čínou, tam zcela jistě potřebujeme eh, ochránit investice, ale pokud bychom tam takovou mm, kapitolu neměli u jiných smluv, například s Novým Zélandem a Austrálií, hůře by se nám argumentovalo pro zapojení nebo za zakomponování takové kapitoly u Číny. Teď eh, k tomu, co jste říkali o Singapuru. Jak vypadá situace se Singapurem? Vyjednávání eh, se vedou o přeformátování FTA. Jde nám vlastně o to, abychom eh, tu smíšenou smlouvu, která existuje teď, jak to i označil soudní dvůr, je to smlou, smíšená smlouva a teď je potřeba ty dva eh, prvky od zbytku FTA oddělit a jak jsem říkal, vytvoříme a parlamentu a radě předložíme dvě samostatné smlouvy. Ehm, my eh, jsme zjistili, že eh, Singapur na to reaguje velice vstřícně, je potřeba to teď už jenom znovu dojednat, ale vše probíhá rychle, takže si myslím, že rada by mohla formálně rozhodnout, stejně jako vy byste o tom mohli eh, rozhodnout eh, začátkem příštího roku. Více informací bohužel v tuto chvíli nemám, ale je to prioritou společně s Větnamem. Tam je vlastně ta situace stejná. Ale jednání s Větnamem eh, nepokračují tak rychle jako se Singapurem. Takže podstatě jsou tady dvě, dva takové zlomové okamžiky, okamžiky pravdy, ke kterým dojde, okamžik, kdy vy a rada budete muset schválit eh, ty dvě smlouvy pro Singapur a případně eh, to bude ten okamžik, kdy bude eh, také rada schvalovat návrh mandátu pro Austrálii a Nový Zéland, kdy se rada bude muset rozhodnout, zda přistoupí na to, že bychom vyjmuli tu investiční část. My jsme o tom hodně diskutovali bilaterálně i jinak s členskými státy, formálně i neformálně, i před několika týdny v Talinu. A členské státy nejsou úplně přesvědčeny o té teoretické koncepci, chtějí nejprve vidět samotné návrhy a teprve potom se chtějí vyjádřit. Takže proto jsme se rozhodli i touto cestou, že jim předložíme ty konkrétní návrhy a pak uvidíme, co na to členské státy řeknou. Pokud jde o roli, respektive pokud by znovu došlo na TTP nebo TTIP, tak budeme postupovat stejnou cestou. Pane Martine, vy jste se na to ptal, to je, myslím, zjevné. Také děkuji za to, že jste vyjádřil podporu, a pokud jde o náš přístup k národním parlamentu, Myslím si, že opravdu to je jediná cesta ku předu. A v oblasti obchodu jsme často dostávali žádosti eh, od národních parlamentů, ty nás často kritizovali, stejně jako občanská společnost a často to bylo legitimní, takže ehm, my nechceme, abychom byli eh, jaksi zakopáni v naší slonovinové věži. Chceme reagovat na to, co slyšíme, ale důležité, abychom zase eh, dostali našim povinnostem tady v Bruselu a těž, ceníme si zpětné vazby i od vás, od parlamentu, od vašeho výboru. K tomu, co říkala paní McClarkin, vy jste zmínila další důležitou dimenzi ochrany investic a toho oddělení. Eh, co to udělá s dynamikou vyjednávání, když vlastně budeme mít dva samostatné mandáty? Bohužel, jak už jsem říkala, u Austrálie a Nového Zélandu uh, u, už to nastalo. Jakmile budeme mít jasný názor na tu problematiku ochrany investic, zda to zůstane součástí každé FTA, tak pak bude situace snažší, protože potom ta jednání budou o FTA a investicích a jejich ochraně eh, jaksi paralelně. Teď řešíme dvě separátní dohody a s tím vyjednáváme. Sama jste správně řekla, že je potřeba možná nějakým způsobem eh, kompenzovat eh, tu budoucí dohodu o investicích eh, těm třetím zemím už v té dohodě o FTA. To je tedy naše interní evropská záležitost, tak která vlastně není problémem těch třetích zemí, se kterými vyjednáváme. Musíme se to vyřešit sami interně, ale váš argument je validní. Teď eh, vystoupím v holandštině. Děkuji za tuto možnost. Eh, ano, děkuji eh, paní Miner za vaše úvahy. Chtěl bych říct si tomu, pokud jde o ten protokol, tak bych chtěl říci, že komise skutečně nenavrhuje žádnou zadlužovací spirálu. To ne, nenacházíte někde, nemůžete někde vidět v tom našem dokumentu. Náš cíl je právě protiklad. Náš, svě, náš, naším cílem je zvyšovat standardy ve světě, táhnout ekonomiku nahoru. A nevidím vůbec nic z toho, co jste říkala v tom e, našem návrhu teď přejdu zase do angličtiny. K tomu, co říkala paní Hautala, to jsou zajímavé věci. Ten příklad eh, Finska a dalších skandinávských zemí. Eh, vy jste opravdu eh, velice pokročili a měli bychom váš přístup exportovat do dalších členských států, které takto eh, nepokročily, pokud jde o zapojení národních parlamentů. Zda bychom je mohli více ovšem zapojit do schvalování a utváření samotného mandátu. Úředníci komise samozřejmě velice rádi vždy vyslechnou eh, vaše názory, my jsme vám odpovědní, takže v při procesu navrhování a sestavování samotného mandátu vaše názory bereme v potaz, ale institucionálně si myslím, že není možné, abychom nějak konkrétně je zapojili váš výbor ještě předtím, než ten návrh eh, vydáme. To myslím, že bychom už zacházeli opravdu příliš daleko. K tomu, co říkal pan Ferran, k Mercosuru. Měl jsem to potěšení včera se účastnit více než dvouhodinové schůze ve výboru Agri o Mercosuru, o otázce hovězího masa a etanolu. Vy, vy, eh, vlastně eh, uvedli jsem všechny argumenty, ale nemyslím si, že se mi podařilo, myslím si, že se mi podařilo přesvědčit hodně lidí, pouze ne vaši frakci, jak vidím. Nicméně nemůžeme teď vést debatu o Mercosuru, ale jsem ochoten kdykoliv přijít jindy a diskutovat o tom, ale jsou důležité dvě věci jasné a mělo by být jasné všem, že bez skutečné důležité nabídky ohledně etanolu a hovězího masa nemůže být eh, rozvinuta dále dohoda s Mercosurem. Je potřeba, ti, kteří říkají, měli bychom vyloučit hovězí maso nebo etanol, to prostě je určité stanovisko, které mohou obhajovat, ale není to stanovisko komise a nepokročili bychom ku předu. A za druhé, způsob prezentace naší nabídky nebo našeho návrhu. Chtěli jsme vlastně vzhledem k choulostivosti této otázky jsme chtěli počkat na ty důležité volby, které probíhají v Evropě ale v tom našem návrhu jsme zohlednili tyto citlivé záležitosti, zejména, že jsme oddělili tyto eh, e- bioetanol a takže etanol může být importován pouze za, pr- za průmyslovými účely, pro chemický průmysl v Evropě, který potřebuje etanol. A to též pro hovězí maso byly tam dva, zne, dvě znečišťují kontaminanty, jedno v, pro čerstvé hovězí maso a druhé pro zmra, druhý pro zmražené. Takže myslím si, že jsme vzali tento, to, to, to, to citlivé záležitosti v úvahu. Děkuji. Stay in contact. Děkuji, já jsem přesvědčen, že tady došlo k tomu určitému přemostění mezi pozitivními a negativními prvky globalizace a e, obchodní politiky, zejména pokud jde o volby v některých členských státech, tak děkujeme. Gut. Die nächsten beiden Punkte. co se týká těchto dvou bodů, tak je zde také důležitá věc obchodní politiky a to otázka budoucnosti VTO, to je bod 6 naše ad hoc delegace řídícího výboru parlamentní konference na veřejné fórum VTO do Ženevy 6. až 28. září. Je dobrá taková pozitivní tradice těchto veřejných fór, že se vlastně více zveřejňuje práce VTO, a diskutuje se se zástupci občanské společnosti. My jakožto Evropský parlament také máme eh, akci na téma, jak bychom obchod mohli udělat spravedlivější parlamentní perspekt, z parlamentní perspektivy. Bylo to, byla to akce, která měla bohatou návštěvnost s asi dva tisíce účastníků dohromady bylo na tom veřejném fóru se 105, na 105 různých akcích, které se konaly. Myslím si, že to byl úspěšný příklad takové ta práce tady, tak dlouhé spolupráce s VTO. Byla tam akce eh, za přítomnosti paní Lagarde, potom tam byl, byla argentinská ministrině La Cora a pan Krukman, známý z televize a rozhlasu. Takže byla to velmi zajímavá diskuse kterou jsme tam vedli vedle veřejného fóra, tak samozřejmě je velice důležité také to, abychom se setkávali s kolegy ostatních parlamentů, abychom se dohodli o budoucnosti VTO v rámci řídícího výboru parlamentní konference a cíl, který jsme, ke kterému bychom rádi došli, aby VTO byla pod parlamentní kontrolou, a aby také měla příslušné mandáty, tak tento cíl nesmíme ztrácet ze zřetele a proto je práce na parlam- v rámci parlamentní konference důležitá. Ústředním tématem bylo samozřejmě byla příprava ministerské konference v Buenos Aires. Stá se mi, tak organizační příprava je velmi dobrá, obsahová záležitost zejména s ohledem na nejistoty ohledně Spojených států, tak samozřejmě ta je zatím nejistá. Měli jsme také příležitost se setkat s velvyslanci EU, podiskutovat si s nimi a také s několika ostatními důležitými velvyslankyněmi a velvyslanci, se kterými jsme diskutovali, abychom si udělali takový celkový pohled realistický na to, jaká by měla být budoucnost VTO. A určitě potom budeme na tom ještě dále pracovat. Ze strany delegace tam byl Ima, Ima a Emar. Chcete ještě něco doplnit k tomu? Emo? Ne, dobrá. Písemnou, písemná zpráva také bude vám poskytnuta, takže tu si můžete přečíst. Tím se dostáváme k bodu 7. To je v podstatě takový závěrečný. Jak víte, tak konat 11. zasedání konference ministru 11, 10. až 13. prosince v Buenos Aires a my jakožto parlament tam budeme také zastoupeni delegací 15 členů, 15 poslanců tedy odcestuje do Buenos Aires jakožto členové oficiální delegace Evropské unie. A myslím si, že toto je také důležitý bod, protože my jakožto parlament samozřejmě se chceme sledovat pokrok jednání a účastnit se toho a e, udržovat si nad dalším vývojem jednání kontrolu. A tím bych se, s tím by se také měl propojit jasný mandát jakožto spolupředseda řídícího výboru. Je zde u nás pan Rubich a moje maličkost. Jsme připravili určitý návrh usnesení, který jsme předložili, který potom před konferencí také eh, chceme, aby byl schválen na plenárce. Takže eh, chceme, to je takové jasné vyjádření toho, co my považujeme za ústřední body a za těžiště tady tohoto zasedání. A já jsem pevně přesvědčen, že to nebude jednoduchá konference. Já jsem už vlastně hovořil o pozici, postoji Spojených států. Jak víte, v Marrakeši se koná přípravná konference, neformální setkání ministrů a komisařky. A američtí zástupci krátce předtím odmítli svou účast. Takže to vypadá, že co se týká aktivní role USA ve VTO tedy není. Takže tím o to důležitější, abychom s ostatními partnery ehm, posílili tady toto vícestrané jednání, abychom ho udrželi při životě a abychom umožnili také určitý pokrok, určité kroky kupředu. Jsem si jistý tím, že to bude obtížný úkol a proto si myslím, že musíme vést velmi silný dialog s partnery o možných pokrocích, kterých je možno dosáhnout a ukazuje se, že co se týká rozvojových zemí, tak je tam poměrně nejistota ohledně nedostatečného pokroku, zejména ohledně agendy z Doha. A to se může dojít na té konferenci také k situaci, která by nevedla k úspěchu. A to, proto si myslím, že je úkolem parlament, zástupců parlamentu, ze všech parlamentů tedy, aby se zasazovali velmi silně o to, aby tento vícestranný systém nebyl poškozen. A proto je naší prioritou na té konferenci 9. prosince to je parlamentní konference a myslím si, že tady toto poselství musí být ústřední. Chceme mít více stranou obchodní organizaci světového rozsahu. Měl by platit princip práva a právní systému a nikoli v princip silnějšího. Takže tolik můj úvod. Jsou k tomu nějaké žádosti o slovo? Chce se někdo vyjádřit? Nevypadá to tak. Takže dávám slovo komisi z DG Trade, pan Rydačkovský. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych možná eh, řekl několik málo slov o aktuální situaci eh, v přípravách ministerské konference a možná dění posledních dní v Marrakeši. Eh, v pondělí a v úterý proběhlo setkání ministrů, asi 40 ministrů se zúčastnilo a debata byla velmi intenzivní ohledně příprav další ministerské konference. Evropskou unii reprezentovala paní kněžka Malmströmová, která zdůraznila naše odhodlanost bránit současný obchodní systém a e, potřebu konkrétních výstupů z této ministerské konference. E, my jsme vyslovili uznání práce e, této organizace, která se týká subvencí a eh, obchodu s potravinami a jeho podpory, ale také jsme silně zdůraznili, že eh, Evropská unie si přeje určitou rovnováhu problémů eh, pro tuto ministerskou konferenci a tato by měla být šířeji založena nejenom dvě otázky, dva body. Ty příští dva týdny by měly být využity k tomu, že budeme mít dva balíčky a pro Buenos Aires měla by tady být rovnováha eh, mezi konkrétními eh, rozhodnutími a konkrétními výsledky a také určitá představa o budoucím fungování VTO po ministerské konferenci v Buenos Aires. Já zdůraznuji zejména to, že jako EU jsme předložili eh, v posledních měsících několik návrhů, řadu návrhů pro další podporu VTO, například domácí podpora v zemědělství, což je důležité pro mnohé členy a souvisí to úzce eh, s veřejnými eh, veřejnými, veřejnými majetkovými účastmi eh, v zájmu bezpečnosti potravin. No a dále zde máme iniciativy na podporu malých a středních eh, podniků a pak je zde otázka průmyslových dotací. Ta debata v Marrakeši eh, byla velmi obtížná, komplikovaná. Zdůraznil bych přesto, že se zde velmi angažujeme v tom smyslu, že mnozí eh, členové předložili návrhy pro možné výstupy, ale přesto eh, je řada problémů, kde se eh, členové nezhodnou. Myslím, že nejlépe to zdůraznil generální tajemník VTO včera na závěr zasedání Marrakeši, který řekl, že ambice jsou přítomny, ale chybí realismus. Eh, takže eh, toto jsou dvě, dvě složky nutné pro úspěch takovéto konference. Ehm, ministr obchodu Maroka, který předsedal, eh, řekl, že je zde několik oblastí, které, jsou, které mají perspektivu a to je zemědělství, podpora rybolovu, domácí regulace obchodu a služeb, a dále pokračující debata elektronického obchodování. Pan minister Malkora, který eh, bude předsedat ministerské konferenci v Buenos Aires, závěrem uvedl, že balíček musí být schválen Eh, v souvislosti s MC11 eh, a specifickými výstupy od eh, tedy z tohoto fóra, ale také je třeba určité výsledky, které se týkají podstaty a procesu. Pokud se týče přípravy té další ministerské konference, pokračujeme v ní samozřejmě a hodláme nadále dobře informovat Evropský parlament a očekáváme také dobrou koordinaci a výměnu informací, tak aby eh, všichni de facto k tomu měli co nejblíže. Děkuji vám. Thanks a lot. To be honest, your present... Eh, děkuji. Eh, musím říci, že Eh, vaše prezentace zcela neodpovídá mým informacím, které ke mně dospěly z Marrakešu. Marrakeše. Já jsem slyšel, že tam bylo eh, jaksi mnohem více konfliktů a že ten optimismus eh, předsedy konference v podstatě se neopírá o, řekněme, nějakou podstatu. A pak je tady otázka Spojených států, eh, ke které jste se nevyjádřil. Mohl byste prosím něco říci k těmto dvěma bodům? Zajisté. Jak jsem v prezentaci uvedl, situace je velmi obtížná a to se velmi jasně projevilo v debatách Marrakeši. V zásadě problémy, které jsou na stole a které eh, se jakýmsi způsobem eh, trošku daří eh, zbližovat stanoviska, že tedy musí být v nejbližších týdnech pokrok v oblasti podpory rybolovu a také veřejné angažma v oblasti bezpečnosti potravin a to de facto navazuje na Nairobi. V této souvislosti předseda eh, zdůraznil eh, další práce v oblasti zemědělství a dotací pro rybolov. Já myslím, že od eh, předsedy bylo celkem správně Eh, řečeno, že opravdu je možno dále pracovat na nařízeních o eh, službách a e-commerce. Eh, samozřejmě, že v současné době nějaká konverze názorů není vidět, zejména v tom elektronickém obchodování, ale pokud se týče domácí regulace služeb, kde už existuje kontr, konkrétní test, který podporuje VTO a někteří členové. Nejsou tam podstatné problémy, jsou tam problémy spíše taktického charakteru, které zbržďují postup. No ale eh, konají se určité kroky. V oblasti elektronického obchodování zde je problém do značné míry politický a bude velice obtížné, možná i nemožné dočkat se konkrétních výstupů z této ministerské konference, ale přece máme určitá specifika, eh, jak by se mělo postupovat dále po Buenos Aires. Eh, čili skutečně je eh, toto pevně integrováno do další práce této organizace a týká se to tedy řešených témat. Co se týče Eh, vaší otázky ke Spojeným státům. Zde bych zdůraznil, že Spojené státy ve svém prohlášení v Marrakeši zopakovali eh, svůj závazek dosáhnout výsledku, výstupu z této ministerské konference. Dále bylo zdůrazněno, eh, že není zde vidět příliš mnoho zbližování názorů eh, v jiných oblastech, jako třeba možnost ambiciozního výsledku. To je samozřejmě problematické. A my to budeme velmi úzce sledovat. Já si myslím, že bychom měli zajistit to, abychom se aktivně angažovali v debatě a vyvíjeli tlak v určitých oblastech, zejména na to, aby došlo k maximálnímu možnému pokroku. No, Buenos Aires eh, tady mm, skýtá možnost eh, rozhodnutí, pokud se týče vyváženého a vhodného výstupu, aniž by se internalizovala, internalizovaly negativní internetová negativní stanoviska, která také zaznívají. Děkuji vám. No, tak naděje umírá poslední, jak se říká, že? Nicméně, my eh, budeme tedy vydávat svou rezoluci a sice pozměňovací návrhy do 17. října. Hlasování ve výboru se odhraje 9. listopadu. Pane Takulo, chtěl jste k tomu něco dodat ještě? Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem přišel eh, později, poněvadž jsem byl eh, v jiném výboru pod taktovkou paní Gresle. Eh, ptám se, jestli už, už byla projednána Buenos Aires se dalšího. Ano, ale jestli vám eh, vystačí dvě minuty, tak eh, můžete. Dobře, já bych tady zkusil něco říci. Ale nyní víme, že mm, ta eh, agenda pořád ještě není dopracována, poněvadž není řečeno, co má být připraveno po MC11. Zatím se zdá, že členové jsou poněkud rozdělení, zejména v oblasti zemědělské problematiky, elektronického obchodu a možná ještě několika dalších eh, témat. Eh, někteří členové eh, přistupují k těm debatám poněkud vlažně a já přesto doufám, že Eh, s kolegy z jiných parlamentů proběhne Buenos Aires eh, konstruktivní debata. Důležité je, aby Evropská unie si udržela svoji aktivní roli a byla klíčovým hráčem eh, Buenos Aires. A možná, že se bude muset vzdát dialogu s USA a Indií, kteří nemají ambice pro výstupy z ministerské konference číslo 11. Samozřejmě my jsme výrazným faktor, eh, hráčem, ale odložení eh, jmenování nového ambasadora v Ženevě je výrazem určité skepse vůči VTO. Nejcitlivější části nebo k těm eh, patří tedy zemědělství a mělo by eh, zůstávat skutečně eh, na předních příčkách agendy. A to už vyplývá z Nairobi a já jsem pořád ještě optimistický, že v Buenos Aires proběhne konstruktivní debata. Ano, děkuji ještě pan Rubik. Ano, já bych chtěl poděkovat a Eh, omluvit se, poněvadž jsme také hlasovali ve výboru ITRE, prostě je to součást našeho poslaneckého života. To kolo vyjednávání VTO chystané do Buenos Aires je pro nás velmi důležité a já bych chtěl upozornit na to, že parlamentní konference, která tomu bude předcházet, de facto Eh, to je původně myšlenka Evropského parlamentu, tak abychom byli jako rovnocení partneři zástupci jiných parlamentů. Přičemž eh, poslanci eh, jejich země jsou členy VTO, musí také hlasovat o těchto věcích doma. Takže toto má svůj eh, velký význam. My se budeme snažit nějakým způsobem dohodnout eh, s rozhodujícími hráči v oblasti eh, rozhodování a v Buenos Aires je velká šance popostočit dopředu otázku elektronického obchodování. Myslím, že to také šance pro ženy zde se mohou Eh, otvírat nové možnosti zaměstnání a snad se podaří také realizovat cíle, tedy některé cíle z těch eh, cílů milénia. A samozřejmě eh, budeme muset se zamyslet nad tím, které z těchto bodů jsou pro nás nejsmysluplnější a podle toho postupovat. No a samozřejmě Eh, můžeme eh, rozdělovat jaksi důrazy, eh, které budou vycházet z VTO, z naší práce z OSN a tak, aby byly výsledky dobré. Já jsem zvědavý, jak to bude fungovat v praxi. Takže děkuji. Jak už jsem řekl, pozměňovací návrhy prosím do 17. října a hlasovat budeme 9. listopadu. No a na plénu by to mělo být schváleno ještě před zahájením konference. Důkladná debata výsledků a výstupů z Marrakeše proběhne u nás 25. října ve Štrasburku. A teď vyhlašuji dvouminutovou přestávku, poněvadž další bod na programu je v režimu neveřejném. A to znamená, že zde může být pouze omezený počet lidí.